die sitzung ist eröffnet. dostáváme se k prvnímu bodu na pořadu jednání dnešního dne jsou to prohlášení rady a komise